Zasedání je tímto zahájeno. První bod našeho programu to je prohlášení eh, předsedy Evropské rady a závěry zasedání Evropské rady z 28. a 29. října a ekonomické řízení. Dovolte, abych zde přivítal předsedu Evropské rady, pana Hermana van Rompuje a eh, předsedu Evropské komise pana Jose Manuela Barroso. Rovněž zde máme i zástupce belgického předsednictví a e, celou řadu e, spolupracovníků z kolegia komisařů. Dovolte, abych e, úvodem dal slovo panu předsedovi Evropské rady, panu Hermanovi van Rompuyovi. Pane předsedo, milí kolegové, zasedání Evropské rady 28. 29. října se zaměřilo na ekonomické řízení v Evropské unii a především na zprávu pracovní skupiny Task Force o ekonomickém řízení. Jejíž zprávu eh, potvrdili, rada potvrdila a především eh, případ Irska nám ukázal, jak je nutné, abychom měli eh, finanční mechanismus, který by bylo možné rychle zmobilizovat, o kterém se rozhodlo v květnu. A také i vlastně minulý týden ministři financí urychlili tyto kroky a ukázali svoji odhodlanost ochránit stabilitu eura. Evropská unie a eurozóna bude mít silný politický program, který bude vyjednán s irskými orgány a zapojí se do toho nejenom Evropská komise, ale i MMF v součinnosti s Evropskou centrální bankou, aby se posílily základy irské ekonomiky a tento program pomoci by měl navrátit udržitelný růst a ochránit hospodářskou a sociální soudržnost. Nyní eh, cituji ministry Ekofinu a Euroskupiny mm, mm, zde eh, tedy hovořím teď o Task Force. Eh, ta se zaměřila i na pracovní metody, na priority a postupy. A my jsme se snažili o správnou rovnováhu mezi Eh, tím, eh, že je třeba vyhýbat se eh, ekonomické nerovnováze a přemrštěným deficitům na straně jedné a na druhé straně je třeba ponechat členským státům možnost zvolit si, co chtějí zdaňovat, co chtějí vydávat ze svých rozpočtů za, ve smyslu svých vlastních interních postupů a evropského práva. Je třeba zajistit, aby všechny evropské státy plně vzaly do úvahy dopady svých rozhodnutí, ekonomických rozhodnutí a jaký to má dopad na celou Evropskou unii. To si musí uvědomovat. A zároveň chceme posílit schopnost eh, Evropské unie reagovat eh, na situace, kdy politika nějakého členského státu znamená riziko pro zbytek unie. A eh, Eh, Task Force, pracovní skupina, vydala doporučení, která se blíží návrhům komise. Já jsem o tom dvakrát diskutoval eh, s představiteli frakcí Evropského parlamentu a s předsedy příslušných výborů hm, podle vašich požadavků. A jedno vysvětlení. Někteří tvrdí, že jsou zklamáni, že neexistuje automatický mechanismus rozhodování a že to je právě přesně to, my jsme navrhli ale rada, a to je rada tedy ve smyslu smlouvy, která bude rozhodovat o sankcích na základě eh, tedy eh, většiny a Hm, le je zde tedy. To znamená, že ty návrhy budou platné, leda, že by kvalifikovaná většina se postavila proti, kdežto teď je to zatím, že kvalifikovaná většina musí schvalovat. Ještě před pár týdny eh, členské státy byly laxní k této obrácené eh, kvalifikované většině, ale nyní již to bylo přijato. Dále Task Force navrhla další opatření, jak posílit pakt stability, to znamená větší koordinaci evropských politik a e, i posilování statistických údajů. Členské státy musí, mít, e, e, musí si uvědomovat, že jejich politická rozhodnutí mají dopady na ostatní státy. To je velké ponaučení z krize. Obecná poznámka. Task Force, pracovní skupina i e, doporučila, že e, vše, e, o čem se diskutovalo, co bylo rozhodnuto, se musí převíst do legislativních předpisů, aktů. A já doufám, že to nastane velice rychle. To je zodpovědnost nás všech i parlamentu. A dále poslední důležitá věc, která vyplynula ze zprávy pracovní skupiny. My jsme doporučili, Eh, robustní, solidní mechanismus pro prevence krizí, tak abychom zajistili finanční stabilitu celé eurozóny. Šéfové vlád se dohodli, že to je potřebné a dohodli se i na tom, eh, že to znamená trochu malou změnu smlouvy. A ještě závěrem bych chtěl zdůraznit, že práce na paktu stability se e, e, netýká pouze nápravných opatření a sankcí vůči členským státům. Ne, třeba se na to podívat v širším kontextu. Nesmíme ztrácet ze zřetele ten velký problém a to je e, zlepšit strukturu a ekonomickou výkonnost Evropy. A na to se i zaměřuje strategie 2020, na které se rada dohodla na začátku roku odpověď na ty, kteří se obávají, že mm, naopak eh, tedy otázka tedy těch daňových změn, že to bude snižovat eh, eh, růst, mm, tak jim říkáme, že ne. A navíc ještě na to se zaměří především zasedání rady v únoru a v příštího roku. Evropská rada také i stručně jednala o evropských rozpočtových věcech a i váš předseda eh, mm, eh, eh, o tom hovořil na zahájení. A naše závěry ale jsou takové, že je zásadní, aby rozpočet EU a nadcházející několikaletý finanční rámec, aby reflektovali ty snahy konsolidovat deficity a snižovat deficity tak, aby finance byly udržitelné a s tím, že se musí ale respektovat role jednotlivých institucí a že je třeba splňovat cíle, které e, byly stanoveny a nadcházející Evropská rada bude diskutovat o tom, jak tedy výdaje v Evropské unii by mohly tomuto přispět. To byla citace. Ujišťuji vás, že my uznáváme novou roli Evropského parlamentu ve smyslu Lisabonské smlouvy. Samozřejmě my jako Evropská rada jsme se nevyjádřili eh, k rozpočtu 2011, protože to je věc pro radu ministrů a parlamentu. Jakožto předseda Evropské rady apeluji na všechny dotčené strany, aby pokračovali v konzultacích, tak aby se dohodli na kompromisu o rozpočtu 2011 a to co nejrychleji. A v tom kompromisu je třeba hm, vzít na zřetel eh, obavy různých stran a jejich zájmy samozřejmě při dodržování smlouvy. Tato Evropská rada také kolegové eh, eh, mm, připravovala společné postoje Evropské unie ve, eh, ve světle velkých mezinárodních událostí. A my jsme se zaměřili na přípravu G20, na konferenci v Cancúnu o změnách klimatu a na celou řadu bilaterálních summitů. G20, samozřejmě ta nyní proběhla již a my jsme se dohodli na prioritách, které poté zástupci Unie eh, a členské státy EU prosazovaly na G20 což znamenalo zajistit odsouhlasení eh, dohody Bazilej 3 o kapitálových požadacích a další reforma MMF. A zde chci zdůraznit, že pokud MMF, to je zásadní reforma, mm, která eh, je možná právě díky konstruktivnímu přístupu Evropské unie a evropských členů G20. A ta e, závěrečná dohoda v podstatě reflektuje e, tuto snahu reformovat, e, protože tam se hovořilo o, o devizových kurzech a diskuze byly napjaté, ale sami to správně zanalizoval a dohodl se na procesu Vítáme rozhodnutí vytvořit sadu ukazatelů o nerovnováhách, ekonomických nerovnováhách a o tom hodnocení, ke kterému dojde v roce 2011. Teď jde o to se dohodnout na politických závěrech a pokud bude třeba přijmout nápravné kroky na základě hodnocení. Pokud je o Cancún, Evropská rada připravila pozici EU eh, vůči vyjednávání, která začnou na konci měsíci. Od Kodaně v minulém roce mm, jsme přijali celou řadu kroků, formálních i neformálních. Vývoj je pomalý a těžký. Cancún hm, asi bude pouze eh, eh, takovým eh, malým krůčkem směrem k vytvoření globálního rámce boje proti změnám klimatu, což je politování hodné. Evropská rada také diskutovala priority pro nadcházející samity, především summit s USA, Ruskem, Ukrajinou, Indií a Afrikou. Toto je velice užitečné právě pro prezidenta, předsedu Barosa a pro mě samotného, abychom mm, eh, hovořili nejenom za bruselské instituce při těchto samitech, ale za celou Unii, za všechny státy. A toto se stane běžným bodem vždycky zasedání Evropské rady. Závěrem ještě mm, dovolte, abych se vyjádřil eh, eh, v tom smyslu, že eh, to, jak proběhlo zasedání Evropské rady před měsícem, tak eh, to se stane běžnou praxí. To znamená, vždycky do několika hodin budu referovat eh, předsedům jednotlivých politických frakcí zde a výboru a tě, budu se vždycky těšit na vaše názory. Děkuji, pane předsedo. Uh, for your speech. Děkuji za váš projev. A nyní bych chtěl požádat pana předsedu Jose Manuela Barosu, aby se ujal slova. Pane předsedo, dámy a pánové, jestliže je týden dlouhou dobou v politice, měsíc může mm, se jevit jako věčnost. Leco se v té době událo, v neposlední řadě i e, v Irsku. E, krok, který hodláme učinit, má zajistit stabilitu Irska, Evropské unie jako celku a eurozóny. Ty dva e, kroky nebo nástroje z května jsou efektivní a měly by splnit účel. Irsko se specifickými problémy vyžaduje tento nástroj. Tato intervence by měla umožnit irské ekonomice, aby se navrátila na cestu udržitelného rozvoje a aby mohla dále růst. Pane předsedo, ctihodní eh, poslanci, posledních eh, několik měsíců mm, byly velmi náročné. My jsme již urazili dlouhou cestu, ale zatím ještě jsme nesplnili vše. Eh, naše ekonomické řízení bylo upraveno. Task Force pana předsedy Rompuje strategie již přináší první eh, výsledky. Eh, díky eh, přínosu komise jsme zaznamenali výrazné pokroky v oblasti legislativy a v dalších aspektech ekonomického řízení. Přísnější fiskální pravidla a širší ekonomický dozor, což jsou uhelní kameny balíku komise, zůstaly zachovány. Mnohokrát jsem již zdůrazňoval význam Eh, aby význam toho, aby nový rámec byl uveden co nejrychleji v provozu. A proto jsem rád, že Evropská rada schválila eh, eh, náš návrh rychlého postupu a také vstup legislativních opatření v platnost v roce 2011. Otázky z, z, z loňského září, teda tohoto září, Eh, jistě také napomohly eh, rychlému postupu. Ten normální proces eh, bude nastartován již v následujících měsících a doufám, že parlament bude spolupracovat a pomůže nám posílit evropské řízení ekonomiky. Budeme muset vytvořit a uplatnit přísná pravidla poloautomatické praktickou implementaci a efektivní rámec pro makroekonomické nerovnosti. Potřebujeme přísné ekonomické řízení, abychom dosáhli stabilní, ale i udržitelný růst, který je nutný pro ekonomiku a blahobyt našich občanů. Vážení členové, e, permanentní nebo stálý krizový mechanismus pro Evropu je důležitým prvkem. Ten dočasný mechanismus, e, který je v platnosti nyní, vyprší v roce 2013 a proto je důležité, abychom um, um, jej nahradili um, něčím solidním. Komise již připravuje uh, základy tohoto budoucího mechanismu eurozóny. Tento mechanismus připravujeme v těsné spolupráci s předsedy a předsednictvím Evropské rady a bude součást úsilí vytvořit ekonomickou vládu v eh, rámci Evropské unie a eurozóny. Buď, eh, byť eh, tento mechanismus bude financován i z národních rozpočtů, bude to celoevropský nástroj a bude se vyznačovat na nestrannosti a objektivitou bude zajišťovat financování, zajištění a účast soukromého sektoru a chci také zdůraznit, že cokoliv bude rozhodnuto o účasti soukromého sektoru, bude to platit teprve po roce 2013. Šéfové státu a vlád eh, jednomyslně rozhodli, že eh, změna Lisabonské smlouvy je nutná k eh, uvedení tohoto mechanismu v platnost. Nikdo v minulosti neočekával, že dojde k tak rychlým změnám. Je to nelehký proces, rozumíme i jeho rizikům a to je jeden z důvodů, proč jsem vysvětloval během Evropského samitu i předtím, že bychom neměli přistoupit na revizi smlouvy, která eh, spochybňuje hlasovací práva eh, eh, členů. Jsem rád, že tento můj názor byl přijat a že nedojde k žádnému chirurgickému omezení hlasovacích práv. Je důležité, aby ten proces byl čo co, nejjednodušší a nejpřímočařejší a proto je důležité jej provázat s dalšími oblastmi. Ctihodní eh, členové. Eh, tato akce samozřejmě se neděje eh, ve vaku. Evropská rada, G20 a tak dále jsou součástí našeho plánu obnovit ekonomický růst v Evropě. My budeme hovořit o e, summitu také v dalších debatách a nyní bych se k tomu chtěl také vrátit e, k summitu v Lisabonu. Ta atmosféra byla velice e, přátelská, otevřená, společně s s panem prezidentem Obamou jsme se shodli na těsné transatlantické spolupráci a na časných konzultacích, pokud je o globální reformy. Pověřili jsme komisaře a ministři, aby tuto práci vykonávali. Globální ekonomika G20 a Prahové zmáhající se ekonomiky byly rovněž součástí diskusí. Evropská unie bude schopna dosáhnout svých cílů pouze, když zaktivizujeme všechny oblasti politiky, když mm, budeme stavět na dobrých vztazích s našimi klíčovými partnery, když využijeme našich schopností mm, integrovaně na všech úrovních, na národní, evropské i globální. Jedna věc je jasná. Budeme mít více vlivu mm, globálně, jestliže budeme schopni dosáhnout dohody mezi sebou v rámci Evropské unie a v tomto ohledu mám určité starosti skutečnosti, že některé z posledních pozicí nepřispěly eh, k eh, našemu společnému eh, cíli. Domnívám se, že pokroku, jehož jsme dosáhli v oblasti ekonomické vlády, je znamením, že můžeme s dostatečnou politickou vůlí na všech stranách učinit Evropu silnou mocí ve světě mm, ve prospěch našich občanů, ale za tímto účelem potřebujeme společnou vůli a smysl pro společnost společný cíl eh, ze strany všech členských států a toto je apel, který bych chtěl dnes pronést. Více eh, konvergence, více spolupráce, více zaměření na společný cíl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jménem politických eh, skupin v parlamentu má nyní slovo pan předseda Dol IPP. Pane předsedo, milí kolegové, já v jednom časopise jsem četl sondáž. 70% eh, francouzů říká, že Eh, krize ještě není vyřešena, že nás ještě čeká. Já si myslím, že podobná sondáž širší v Evropě by vedla ke stejnému výsledku. Tudíž musíme reagovat na ty legitimní obavy našich spoluobčanů, kteří žijí těžkou, v těžké době a kteří, jsou, eh, ne, kteří netrpělivě chtějí, aby Evropa přijala opatření. Řada z nich, nebo řada z lidí, kteří mluví, tak mi říkají, co děláte, co dělá Evropa pro mě, pro moji rodinu. Lidé se bojí. A zároveň vidím, že čím dál více politiků, čím dál více zemí, i zrovna tady v parlamentu manipuluje, využívá, zneužívá ten strach a ty obavy a nepředkládá žádné návrhy. Je to populismus, eh, který zachvátil naší politiku a to je vážná věc a takto problémy nevyřešíme. Ty jsou také reálné a těžké eh, problémy ve světě a u nás. A zde mm, já patřím k frakci, která odmítá tento populismus a eh, eh, samozřejmě řešení není v nějakém protekcionismu nebo v tom, že se uzavřeme do sebe. Ne, samozřejmě rychlá řešení nejsou. Ne, není možné se otočit zády vůči solidaritě, vůči tomu, aby Evropa se posilovala vůči globalizaci a Eh, je mm, ale na druhé straně eh, si uvědomit, že potřebujeme naše partnery. Je třeba vyvodit i lekce z toho, co se děje v Irsku. A to ne, že bych tady chtěl, pane eh, předsedo rady a komise, chtěl bych tady obvinovat Irsko. Ne, je třeba z toho vyvodit ponaučení, protože problémy mm, tam nejsou jenom kvůli bankám, ale i kvůli daňové ekonomické politice stávající vlády. A mm, protože oni vlastně eh, eh, postavili svůj růst na netypickém zdanění, na minimální regulaci bank. Eh, mm, to nemá žádný precedent jinde v Evropě a dnes tam došlo k prasknutí těch, té její realitní bubliny, rekordní nezaměstnanost a banky jsou na dně. Irská eh, vláda eh, tedy se eh, zavázala, že přijme třikrát tolik, než je její HDP, což znamená deficit 30% v Irsku nyní. A irská vláda teď apeluje na evropskou solidaritu. To já jsem rád, ale jak zde říkal v pondělí pan Oli Rehn, tato eh, pomoc eh, by měla eh, dojít co nejdříve k Irsku, tak aby ale se zajistila stabilita celá eurozóny. Tato evropská solidarita, hm, hm, kterou má teď Irsko, tak zde to je něco, co hm, praktikovaly eh, členské státy po léta v minulosti? Snažili se členské státy o eh, slaďování svých daňových systémů, snažili se o ekonomické řízení v Evropě a teď vidím, že to jsou pořád ty stejné státy, které jsou proti tomuto. Já nechci na nikoho poukazovat, ale je třeba vyvodit z tohoto důsledky do budoucna. Já to tady opakuji několikrát. Takováto krize je příležitostí pro nás, abychom věci změnili a nesmíme se bát změnit i naše návyky, zvyklosti, které nevedly k pozitivní pozitivním výsledkům. Milí kolegové, opatření přijatá před pár týdny Evropskou radou a mm, to e, i to, co rozhodla G20 v Soulu, to jde správným směrem a nestačí to je třeba, abychom si všichni uvědomili, že musíme spolupracovat eh, v Evropě a v tom velkém regionálním našem bloku, tak abychom reagovali na nestabilitu finančních trhů, na ekonomickou nerovnováhu a abychom se vyhnuli měnové válce. To všichni dobře víme. U všech těchto témat naše země samotné, izolované, nejsou schopny nalézt životaschopnou dlouhodobou odpověď, aby reagovali na očekávání 500 milionů Evropanů, kteří, jak jsem řekl, říkal, očekávají od politiků, od nás všech a od našich hlavních měst očekávají rozhodnutí, která budou nosná pro budoucnost. Pokud eh, se musíme něco ponaučit, je, eh, že dnešní řešení nejsou ta řešení eh, do budoucna. Tam musí být jiná, protože zatím platíme vysokou cenu za to, co jsme dělali a budeme platit ještě vyšší cenu, pokud budeme situaci ignorovat. Já apeluji na evropské instituce, na členské státy, aby vyvodili politické důsledky z krize a aby solidaritu nepovažovali pouze tedy jako nějakou e, slepici na zlaté vejce. Ne, je třeba tedy, abychom my, parlament, rada, abychom e, bojovali za solidaritu, za aplikaci smlouvy, abychom všichni spolupracovali. A to je to, co jsem chtěl sdělit, protože jinak, jinak pro naše spoluobčany krize neskončí. Děkuji, pane předsedo. Dalším řečníkem je pan předseda Martin Schulz, socialista a demokraté. Děkuji, pane předsedo. Když nasloucháme slovům předsedy Evropské rady, tak slyšíme trochu jiný tón než v projevu předsedy komise. Pan předseda rady, pane Rompoji, když nechám na sebe působit váš projev, tak mám pocit, že všechno je v pořádku, všechno je snadné. Když poslouchám slova pana Baroza, tak cituji některé z příspěvků, které jsme slyšeli v minulých týdnech, nepřispěly k vyšší koherenci. To jsou výroky předsedy komise na adresu rady a přitom se prezentujete, že je vše v naprosté schodě. Ale realita v Evropě je jiná. Realita v Evropě vypadá tak, že EU se rozpadá na tři části. Německo-francouzské direktorium, zbytek eurozóny a potom ten zbytek, který nepatří ani do eurozóny a se specifickým postavením Velké Británie. To je realita Evropy a specifické postavení Velké Británie to je něco, na co bychom se měli také zaměřit. Německo-francouzské direktorium se dohodlo s panem Komorunem. Každý o tom ví a musíme to nahlas říci. Dohodli se takto. Potřebujeme revidovat smlouvu kvůli stavu kvůli paktu stability a Cameron řekne, no to pro mě není snadné, není to pro mě snadné v parlamentu, tak mi dejte jiný rozpočet. A paní Merklová a pan Sarkozy na to řeknou, dobře, tak jo, tak dohodnu to. A to je realita dnešní Evropy. To nejenom, že vůbec nesouvisí s duchem společenství, ale toto je postup, který podkopává koherentnost v EU a trvale zničí i Evropskou unii. Obávám se, že jsou někteří, kteří to skutečně vítají a tleskají tomuto vývoji. Ano, kolegové sedí tamhle v sále. A kdo nechce, aby tito lidé měli hlavní slovo v budoucnu na tomto kontinentu, tak musí nasměrovat Evropu nyní jinam, aby neměli zde hlavní slovo. Reforma paktu stability v EU závisí na souhlasu země která vůbec není součástí eurozóny. Paní Merklová si přeje revizi smlouvy v situaci, kdy v tomto parlamentu nemůže nikdo předpovídat, co se bude v Irsku odehrávat. A nevím, zda revize evropské smlouvy projde v Irsku tak snadno, jako je snadný poslech vaší zprávy o Evropské radě. Paní Merklová říká, že třeba zapojit soukromý sektor. Tak já bych se chtěl zeptat pana Réna, jak to, že irské banky obstály v zátěžových testech? Můžete nám to vysvětlit? Postup paní Merklové, dámy a pánové, zátěžový test pro euro. Já vám řeknu, co se zde odehrává. Podíl soukromého sektoru a jeho zapojení, to je dobrá věc, to je správné. Ale my v Evropském parlamentu jsme se shodli na zapojení soukromého eh, sektoru a sice zavedení daně z finančních transakcí, která by platila po celé Evropě. A na summitu G8 se to krátce zmínilo, pak tam zaznělo, ne, to si nepřejeme. A tak se řeklo, dobře, tak to necháme být. To se prostě takto probralo odpoledne u kávy, tam pohřbili tuto daň. Kdyby existovalo zapojení soukromého sektoru, které se skutečně dotkne soukromého sektoru, tak by to byla právě tato věc. A teď zaznívá, že Spojené království si to nepřeje. A Spojené království určuje není v Evropě vše. Co kdybychom tu daň z finančních transakcí zavedli už například v rámci eurozóny a řekli, že v rámci eurozóny usilujeme o to, abychom zapojili soukromý finanční sektor. Pan předseda upozorně na překročení času. Dovolte mi říct něco na závěr. Zaznělo zde ein Volk, ein Reich, ein Führer. Tato, tuto poznámku pronesl zde tento muž. Kolegové, prosím, pane předsedo, váš čas vypršel. Prosím, ukončete. Poslední poznámky, prosím. Pane předsedo, já se hned dostanu ke konci, ale jestli tato osoba, tento kolega zde křičí toto strašné heslo, tak chci říct, že ti lidé, kteří to říkali v Německu, tak to jsou lidé, proti jejich duchu bojují, ale já si myslím, že tento pán je jejich duchu blíže než já. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, pane předsedo Doul. Pane předsedo, já nemohu akceptovat, co jste řekl. My eh, jsme v demokracii a já chci, abyste se omluvil. Já žádám, abyste se omluvil, oficiálně omluvil. Pokud ne, tak podáme stížnost. Jsou eh, zde Eh, eh, tedy eh, lidé, kteří řekli méně než toto a toto, co říkáte, vy to není normální. Ano, ano, samozřejmě. Do, ještě mohl dodat, že e, budeme mít koncentrační tábory a tak se problém vyřeší. To by stačilo ještě k tomu doplnit. Uh, uh, dear colleagues, we must go... Vážení kolegové, musíme pokračovat. Moment. já ho skutečně eh, poženu k odpovědnosti a beru to eh, na vědomí a předseda by měl ukáznit eh, každého člena, který narušuje hladký průběh jednání anebo jehož chování neodpovídá s obsahem ustanovení číslo 9. Takže, kolego, žádám vás, abyste se komoře, respektive parlamentu, omluvil. By... To, co pan Schulz pronesl, eh, znamená, že je nedemokratickým fašistou. Well, uh, well, uh... Uh, kolegové, kolegové, my jsme tady čekali něco jiného trochu. My bychom rá, my nechceme, aby naše jednání bylo takovýmto způsobem narušováno. Proto, kolego, vás eh, předvolám na eh, schůzku se mnou a rozhodneme o dalších krocích. Děkuji. Sorry. Sorry? V takovéto atmosféře nelze vést diskuze. A... Uh, as you see... Kolego, jak vidíte, zde eh, parlament eh, protestuje proti vašemu chování, a to velice vehementně. So it is a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 narušení jednání ze strany jednoho člena, tak lze tohoto člena zbavit eh, možnosti vystupovat eh, a vyvést ze sálu. Pokud by narušování pokračovalo, tak eh, potom ten, kdo porušuje předpisa, předpisy, tak může být vyloučen a předseda zajistí, že disciplinární kroky jsou podniknuty. A jak víte, většina členů v parlamentu ne, neakceptuje vaše chování, tudíž vás žádám, abyste opustil sál. Eh, koleżanki i koledzy, as you know, jak víte, můžete vyjadřovat názory, diskutovat, ale nemůžete narušovat jednání takto, protože my zde musíme eh, zachovat pořádek. Další řečník, pan Guy Verhofstadt, ALDE, liberálové a demokraté, prosím. Máte slovo, pane předsedo. Pane předsedo, nejprve mám za to, že to, co tady se stalo, to je velice vážné. Já si myslím, že politické skupiny by měly zareagovat a přijmout k tomu společné stanovisko. A já doufám, že všechny frakce, kromě té eh, mm, dotčeného člena, eh, velice jasně vás eh, podpoří ve vašich opatřeních. A za druhé, aby se to neopakovalo také. Myslím si, že to, co řekl pan Dol o Irsku, poněvadž on tady předvedl celou analýzu Irska. To je zcela pravda, ano, ale Jož Josefovi bych chtěl říct si toto. Pokud na začátku finanční krize, Josefe, kdybychom měli evropský plán záchrany pro banky v říjnu 2008, tak jak navrhovala komise, a jak i členské státy ale odmítly, tak nikdy bychom byli bývali, neměli problémy v Irsku tak, jak je máme teď. To bylo odmítnuto tehdy v říjnu 2008, že to není nutné, že my v Německu a e, že my máme vlastní problémy a podobně a viděli jsme, kam to vedlo. Za druhé, prozatím v čem je problém, protože ta napětí pokračují. Já doufám, že zítra či pozítří e, euro se bude stabilizovat, ale zatím tomu tak není, to je dnešní realita. Já si myslím, že je třeba s veškerou vážností vzít do úvahy to, co včera řekl předseda Evropské centrální banky spolu s panem Rénem na včerejší rozpravě. Tam sice nebylo hodně účastníků, ale co řekl pan Triše, to je důležité. On řekl, že balíček nestačí proto, abychom opět zavedli stabilitu v eurozóně a tudíž, že máme velkou odpovědnost zde v parlamentu, protože my spolu rozhodujeme ve všech těch oblastech. A co je třeba učinit, je vzít to vážně. Vlastně ve skutečnosti Ehm, ehm, je to problém, protože nikde na světě neexistuje měna, kterou by místní vláda nepodporovala, kterou by nepodporovala jednotná hospodářská politika, strategie a jednotný trh s obligacemi. To neexistuje nikde na světě a my si myslíme, že v eurozóně je to možné, že můžeme mít 16 vlád, 16 trhů s obligacemi a celými papíry šest různý, še, pardon, 16 různých hospodářských politik a tady my musíme hrát svoji roli a vyvodit si z toho důsledek. Je třeba jít dále za rámec rozhodnutí Evropské rady, musíme jít za rámec rozhodnutí a návrhů komise a je třeba dát zapravdu panu Trišetovi. Pan Triše je odpovědný za stabilitu euro a on nás žádá, nás parlament a jiné instance, abychom posílili ten balíček a jediné rozhodnutí, které můžeme přijmout, je komunitarizovat ten balíček, tak aby ty sankce byly automatické. Zatím tomu tak není je třeba vytvořit eh, trh s cenými papíry, eh, který tedy eh, bude jednotný, sjednocený a také nemohou existovat nadále ty rozdíly, které máme mezi Německem, Irskem a podobně. A ty země, které nebudou aplikovat pak stability, tak musí hm, dostat sankce. A dále je třeba mít reálné ekonomické řízení. A to je to řízení, které bude stimulovat investice. A pokud Němci chtějí a německá vláda chce, abychom mm, změnili proto článek 30, 136 smlouvy, no tak proč ne? tak to můžeme udělat. Můžeme změnit článek 136, ale tak v míře, které je to nutné, tak aby tento článek 136 do budoucna hovořil o reálném ekonomickém řízení, o automatických sankcích a je třeba provést změnu smlouvy. To je velká příležitost abychom eh, udělali, co je nutné pro euro do budoucna. To znamená mít ekonomické řízení v eurozóně a v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Uh, the next speak. Dalším řečníkem jménem Zelených a promiňte, promiňte, pane předsedo Ferhofštate, jste připraven odpovědět i na otázky? Jste připraven odpovědět tak eh, prosím, omlouvám se, pan Dartmus, modrá karta. V případě, že komise zajistí ekonomickou vládu, o kterou usilujete, bude pak eh, eh, vaším eh, tvrzením i to, že komise vždy bude přijímat ta správná rozhodnutí? já se domnívám, že budu mít více důvěry ve význam Evropské komise, aby přijímala opatření proti zemím, které neuplatňují, neuplatňují pakt stability já jsem působil devět let v radě a nikdy jsem neviděl, že by jedna země ukazovala prstem na druhou zemi a vytýkala jí, že neuplatňuje pakt stability. Viděli jsme to v roce 2004-2005 s Francií a Německem. Neuplatňovali pakt stability, neplnili jej, ale nebyli podrobeni žádným sankcím a to je důvod, proč ekonomic, Evropská komise je komunitární organizace a je potřeba, aby se toto změnilo v souladu s představami Monéta a Schumana. Paní Madlener, nebo pane Madlener? Pane předsedo, ano, to je pravda. Já jsem nyní nemohl zareagovat, eh, když jste vyvedl ze sálu kolegou z UKIPu, ale protestuji proti nedodržování Eh, pravidel pan Schulz označil mého kolega fan Stupa fašistou a vy jste nezareagoval, nenastala žádná omlova, nepodnikl jste žádnou sankci vůči panu Schulzovi a nyní, co dělá pan Schulz, je přesně totéž. Chętně s panem porozmawia. Eh, ano, mm, máte problém, takže přijďte osobně za mnou, probereme to společně. Jak víte, i vás jsem požádal, abyste eh, prodiskutoval eh, určité věci. Osobně jsem se eh, zasadil a vysvětlil jsem vám můj názor a věděl jste všechno o tom. Z tohoto úhlu pohledu žádám i vás, pane kolego, máte-li pochybnosti ehm, ohledně mého rozhodnutí, abyste přišel za námi či za mnou. Ehm, další ehm, je paní Rebeka Harm, spolupředsedkyně strany Zelených. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je to těžké nyní v této napjaté atmosféře hovořit. Domnívám se, že to také určitým způsobem vyjadřuje situaci, do které by se mohla Evropská unie dostat, pokud nezačneme pečlivěji a rozhodněji utvářet evropskou politiku. Já se domnívám, Martine Šulci, že to není ta malá změna Lisabonské smlouvy, kterou potřebuje Německo, protože řešení finanční krize není jenom taková malá přírodní katastrofa, že to by byl ten hlavní problém, ale Evropská rada už není schopná v rámci této krize se postarat o to, aby zde vyšla nějaká jakákoliv pozitivní jiskra z bruselských setkání, která by přeskočila do členských zemí Evropské unie. Domnívám se, že ta rychlost, jakou se ztrácí pro evropský duch, to je skutečně bizarní, když například Německo jako země, která eh, tak výrazně profitovala ze solidarity ve starších i novějších dějinách, nyní není schopná eh, v egoistické debatě vyvést eh, lidi do diskuze o tom, proč je to správné, že členské země v Evropě tak výrazně provázely své osudy a proč se nedaří radě ani vám, pane Van Rompuy, Eh, vůči občanům, jejich nejistotu pan Dal tak dobře popsal, proč vy už jim neumíte vysvětlit, proč je možné pouze postupovat společně ku předu a ne ve vzájemné konkurenci, že ve vzájemné konkurenci cesta z krize nevede. Absence tohoto ducha, to je jeden z našich problémů. Druhý je ten, že nám chybí upřímné politické prohlášení o tom, že ani každého řeka ani každého Irá nezachraňujeme, ale že zachraňujeme banky případ od případu. A že Irsko není e, pouhým nouzovým případem Irska, ale že se to týká i Německa a Velké Británie, i když to tyto země nerady slyší. A domnívám se, že toto upřímné prohlášení je základem pro to, aby občané skutečně souhlasili s rozhodnutími v této krizové době, která se činí v Bruselu. Za třetí domnívám se, že pan Verhofstadt má skutečně pravdu. Ekonomické řízení, ekonomická vláda musí nyní nabít konkrétních rysů, to víme všichni. A kdykoliv rada nebo komise říkají, že co nejrychleji podniknou důsledně potřebné kroky, tak to pro mě znamená určitý stav pohotovosti, protože přesně ten proevropský duch solidarity chybí, tak eh, tyto potřebné důsledné integrační kroky se nekonají v praxi. Když hovoříme o daňovém dumpingu v Irsku, zde se musí něco změnit. Jak a kdy, to je další otázka, ale celkově je potřeba, aby členské země slaďovaly svoji daňovou politiku navzájem, protože jinak to s Evropskou unii nedopadne dobře. Existuje diskuse, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu, a to je zapojení dlužníků, restrukturalizace dluhu i mezi těmi, kdo přímo způsobili krizi. Musím vám říci, že pro mě velice těžké posoudit, co je zde dobře a co špatně. Víme, že Španělsko a Portugalsko, že tam je situace vrtkavá a že časem eh, požádají možná také o příspěvek eh, na krizový, krizové řízení. Jestli bude dobré, když nyní zapojíme eh, věřitele, anebo když řekneme, že chceme ekonomické vládnutí a silné řízení bankovního sektoru, daň z finančních transakcí a další opatření, to je zvážení, které musíme učinit společně. Pan předseda upozorňuje na překročení času. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Paní Kay Swinburne, ECR. Děkuji, pane předsedo ty, ta dvě témata, o nichž eh, diskutovala Evropská eh, rada a eh, média nejsou stejná. Za prvé, jak se vyrovná EU ze situací v Irsko a za druhé, jak výjít z patové situace evropského rozpočtu. My si ceníme samozřejmě evropských fondů i my voliči mm, si váží stabilní eurozónu, ale ta témata v Cardiffu a Bruselu se liší. V Bruselu v Evropské unii a parlamentu diskutujeme o těchto tématech samostatně. Potřebujeme údajně eh, lepší ekonomickou vládu, více pravidel eh, pro národní státy a více sankcí. Pro rozpočet zase platí, že členské státy musí být méně eh, egoistické. V Cardiffu, mém hlavním městě, v Dublinu, jde o to, jak a hm, kde mají být daňové, respektive daně hm, vydávány vědí, lidé také vědí, že je potřeba přijímat eh, velmi přísné eh, pravidla, ale také eh, vědí, že v době kdy se musí vzdát části svých veřejných důchodů nebo dokonce soci, části sociálního zabezpečení, je velmi obtížné je přesvědčovat o těchto opatřeních, když samotná Evropská unie uznává, že neodvedla dobrou práci, pokud jde o provádění vlastních pravidel. E, stěží pak může vybízet občany, aby poskytli více e, ze svých peněz pro e, společný měšení Šest. My v Evropském parlamentu musíme eh, respektovat tlak, jemuž jsou členské státy vystaveny a také eh, musíme eh, uznat, že všechna opatření musí být odložena, než bude mm, vytvořen evropský rozpočet odpovídající době. Děkuji, madam. Jste ochotna, respektive jste ochoten položit otázku ohledně eh, modré karty. Eh, rozumíte tomu, že ty takzvané evropské fondy, které se dostávají vašim voličům, jsou vlastně vlastní peníze Spojeného království, které se vracejí, ale vracejí pouze z části. A poté, co Evropská unie eh, si z toho slízla smetanu, rozumíte tomu, víte o tom? Jak eh, víte, velice dobře vím, odkud peníze eh, pocházejí, ale mi mm, voliči ve Walesu ehm, také vidí, že plynou eh, investice do velice klíčových investic, respektive programů, které jsou nutné a které jsou spolufinancovány. Takže toto budu nadále obhajovat. Děkuji. Tarbisky. Děkuji, pane předseda Bisky Děkuji, pane předsedo. Když se dohodli šéfové států a vlád na trvalém krizovém mechanismu, který má zajistit finanční stabilitu v eurozóně, pak je to něco, co mohu jedině uvítat. Výsledky několika měsíční práce pracovní skupiny pana Van Rompuye na ně sice pohlížím diferencovaně a určitě by mohly být lepší. Snaží se co nejvíce kontrolovat rozpočtové plány a tím se vyhnout dlouhodobým rozpočtovým schodkům. Opatrné zotavení z krize je ohroženo radikálním krácením veřejných výdajů. To není pouze naprosto kontraproduktivní, ale podle mého názoru i zcela absurdní. Na základě dosavadní zkušeností s paktem stability a růstu se zdá, že se nikdo nepoučil. Země, která už je vysoce zadlužená, nemůže e, být zaukolována ještě udělat větší e, škrty to narušuje solidaritu mezi státy v rámci měnové unie. Určuje snad ekonomika, co má činit politika? Důsledky krize opět eh, musí být řešeny na zádech občanů. Platový dumping, eh, zvyšující se nezaměstnanost, snižující se vzdělávání. To eh, postihne ještě více postižené zemi a, a stíží to jejich zotavení. Vůbec nemá smysl zvyšovat tlak na země jako Irsko, Řecko nebo Portugalsko. Mnohem více by bylo důležité, aby se vyrovnávaly ekonomické a hospodářské nerovnováhy v Evropě, aby se odstraňovaly. To znamená jít cestou ekonomického řízení. Přejeme si sociálně spravedlivou Evropu, která vychází z principu solidarity. Primát eh, politiky v hospodářské oblasti musí zůstat zachován, případně znovu obnoven. Děkuji. President. Děkuji, pane předsedo. Pan Nigel Farage, EFD. Vy jste již v úřadě jeden rok a vlastně začalo všechno eh, se rozpadat, nastal chaos a eh, takže vy vlastně byste měl spíše patřit k těm euroskeptikům, ale podívejte se tady na ty tváře, podívejte se, eh, Paul Browse vypadá jako nějaký duch a vlastně všichni pochopili, že už je pohře a všichni jsou zoufalí, protože chtějí, aby byl zachován realizovat jejich <laughs> sen a chtějí ale přitom odstranit zbývající eh, stopy demokracie z celého systému. A nikdo se nic nepo, ne, neponaučil. Ani vy, pane Van Rompuy, hm, záchrana euro a stabilita, no já předpokládám, to bych vám mohl zatleskat, že máte dobrý smysl pro humor, ale není to jenom tedy eh, vaše hrozná mentalita, vaše fanatismus. Vy eh, tady eh, říkáte, že snad členské státy by takto mohly podle vás existovat v 21. století v globalizovaném světě. Možná, že Belgie ano, ty stejně nemáte vládu, ale zbytek ne. A my proto vidíme, že lidé více a více říkají, my nechceme tuhle tu eh, evropskou vlajku, vlajku ani hymnu, my to nechceme, my eh, chceme to hodit eh, do popelnice historie. A my nyní máme v Irsku tu situaci, kterou máme, no to víme. A Samozřejmě oni tam byli hloupí, to hodně zavinili politici, protože nikdy neměli vstoupit do eura, protože e, e, oni e, tím jenom utrpili, utrpili jich úrokové sazby a podobně, ale podívejme se na to, co se jim říká, když teď kolabuje tam vláda, že není vůbec vhodné, aby snad měli volby tam, no, že se nejprve mají dohodnout na rozpočtu a potom se jim dovolí konat volby do parlamentu. No prosím vás, kdo si myslíte, že jste krucinále, vždyť vy jste nebezpečný, vy jste nebezpečný, vy, vy máte tu obsesi Eurostátu a tím chcete zničit demokracii, to vás naplňuje štěstím, myslíte, že z toho budou šťastní ty miliony a miliony chudých a nezaměstnaných, kteří budou trpět kvůli tomu vašemu eurosnu ale to fungovat nebude, protože pak přijde Portugalsko, 320% eh, HDP, jejich zadluženost a potom jsou další a další na seznamu. Já si myslím, že to bude Španělsko, ale vykoupit z toho Španělsko to bude sedmkrát víc než Irsko. A Eh, a, mm, ale takový peníze už nebudou nikde. A potom eh, je třeba se na to podívat. Vy, eh, ještě jsou horší věci, vy okradete lidi o jejich identitu a co zbyde? Nacionalismus a násilí, do toho se vrhnou a já se modlím, aby ten europrojekt byl zničen trhem, než skutečně tato hrůza nastane. Thank you. Děkuji. A dalším je paní Angelika Wertmann. Děkuji. Vážení eh, kolegové, vážené kolegyně, abychom zvládli stávající finanční krizi, je zapotřebí učinit eh, zásadní změny v rámci politické odpovědnosti v Evropě. Posílení finanční disciplíny, dozor nad eh, ekonomickou politikou a zlepšení koordinace krizového řízení. Posílení paktu růstu a stability by nutně vedl ke zvýšení ekonomicko-politické odpovědnosti. Postupné sankce by Eh, mohli eh, také eh, zabrat tak, aby se snížilo veřejné zadlužení. A nový krizový mechanismus znamená také, že mimo jiné například banky a pojišťovny budou moci být pohnány k odpovědnosti. Apelují na ně, aby konečně prokázali více odpovědnosti vůči daňovým poplatníkům. A ještě slůvko ke Cancúnu. Cancúnu. Evropská unie chce promluvit společným jazykem. Konečně je je příležitost investovat do obnovitelné energie a efektivnějších eh, eh, zdrojů a tím také posílit eh, růst v Evropě. Děkuji, paní Wertmann. Další řečníci jsou paní Madame Thyssen, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení předsedové, kolegyně, kolegové, bankovní krize, ekonomická krize, krizové situace veřejných financí. Za posledního dva a půl roku jsme se poučili více než kdy dříve předtím, co to krize jsou. Zatím vlády reagovaly správně. Um, zůstalo zachováno euro, euro bylo odolné a dobré zásahy ECB nás ochránily před ještě horším stavem. E, naučili jsme se, že v jednotě síla a solidarita funguje, ale aktuální situace ukazuje, že musíme dále pokračovat se strukturálními změnami a že skutečně musíme jít cestou ekonomického řízení. A vážený předsedo rady využijeme tuto krizi jako určitý budíček pro naše evropské stíly, které kompletně využijeme v budoucnu. E, přísná pravidla, dostatečné mechanismy potřebujeme pro finanční sektor, veřejné finance, pro dluhy i vyrovnání makroekonomických nerovností. Potřebujeme pro zlepšení důvěry, zlepšení ekonomické síly, Eh, další rozvoj a zlepšení možností vytvářet nová pracovní místa. Doufám, že se nikdo nenechá odradit přísnými opatřeními nebo tím, že Evropská unie se stane neoblíbenou ze stran členských stanů, států, protože je zapotřebí určitý tlak, protože země to sami v době globalizace nezvládnou. Vážený předsedo rady, závěry, které jsme četli, a které jsou významným výstupem vaší pracovní skupiny, e, vedou Evropskou unii na cestě ke strukturálním změnám, které potřebujeme. Já ji vítám, ale mám dvě otázky. Více než polovina e, balíčků se musí e, spolu rozhodovat. a vy si přejete rychlý postup. Proto si kladu otázku, zda necháváte Ekofinu dostatečný prostor, aby zde mohla být i diskuze s parlamentem v dostatečném rozsahu, kterou si přejeme. A za druhé, Evropská rada je proti automatickým sankcím. Nechce měnit smlouvu, nechce otevírat pandořiny z křínky, ale na druhé straně měníte smlouvu kvůli eh, krizovému mechanismu a to si eh, kladu otázku, zda tam není pandořina skříňka. Děkuji. Děkuji. Naším dalším řečníkem je Steven Hughes a má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem si jist, že na jedné věci se shodneme, že šéfové vlád a států jsou velmi zaměstnaní lidé a považuji skutečně za překvapující, že když se setkají každé tři měsíce, plítvají mnoha časem a penězi, aby se shodli eh, pouze na eh, málo věcech Podívejme se na myšlenku ehm, daně z finančních transakcí. To bylo na pořadu jednání eh, březnového, červnového, říjnového summitu ehm, každá rada to potom odkopne další e, e, radě, až e, to patrně přijde na pořad jednání v prosinci a pak i v budoucnu. Asi potřebujeme skok dopředu v ekonomické vládě, potřebujeme vizi, akci, vzájemnou solidaritu a těsnou koordinaci, ale místo toho zažíváme zmatek, váhání, vzájemnou nedůvěru, což vede ke stále nestabilitě místo ke stabilitě. Něco nebo jedno je jasné, další eh, zpřísnění paktu eh, stability a růstu nebude dostačovat a je zde nebezpečí, že nový navržený systém bude procyklický a kontraproduktivní pro růst a zaměstnost. Ekonomická měnová unie musí být efektivnější a sice vyváženější, efektivnější politickou koordinací, nikoli pouze dozorem a sankcemi. A dále je zapotřebí vytvořit systém společného dluhového krizového řízení, tak aby eh, došlo k vzájemnému sdílení eh, dluhu. Prezident, eh, pan předseda Van Rompuy řekl, že není nadšen politiky, kteří mají vizi. Já se domnívám, že asi upřednostníte praktické akce, eh, ale eh, nyní byste měl začít ty dvě věci slučovat. Myslím, že systém politické koordinace a dozoru a dluhového řízení je nutný. Myslím, že skutečně je zapotřebí sloučit vizi a a akci, pane Rompuje. Děkuji. A e, další je pan Lambsdorff, minuta. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jedna věc je důležitá i pro naše občany, aby pochopili. Evropská unie není zadlužená. Hovoříme o krizi zadlužení našich členských států. Evropská unie je, myslím, jediná politická úroveň v Evropě, která je bez dluhu a já si přeji, aby to tak zůstalo. Prostřednictvím eura jsme ale spojeni v určité osudové společenství a zde právem Rebecca Harms a Martin Schulz hovořili o tom, že nám chybí evropský duch. Německo a Francie bylo vydíráno spojeným královstvím. Sankce musí udílet komise, nikoli ministři finanč, financí. V preventivní fázi byl Eh, obětován mechanismus. Zde musí rozhodovat ministři financí, kteří vyvolali krize v jednotlivých státech. Co to znamená ekonomická vláda? Co to konkrétně je? Všichni o tom mluví. Chceme skutečně, aby eh, Evropská unie mluvila do detailů naší sociální politiky? Právní rámec pro hospodářské aktivity, stimulace růstu, to je správné, ale hlavně veřejné finance náprava veřejných eh, financí v členských státech, to je to důležité. Proto potřebujeme evropský trimestr. Blaue karte. Děkuji, modrá karta. Pane hrabě Lamstorfe, jste členem eh, spolkového předsednictva strany FDP. Vaše výpověď, že Dovil byl chybou, eh, je také mínění vašeho předsedy, respektive ministra zahraničních věcí Německé spolkové republiky. Je to teda pouze váš názor nebo i názor vašeho předsedy? Jste připraven odpovědět? Ptá se předseda, samozřejmě jsem připraven. Eh, kolega Eh, Schulz je také členem eh, předsednictva eh, německé, spolko, německé socialistické respektive sociálně demokratické strany a také nečiní vždy totež, co předseda já se domnívám, že rozhodujícím bodem eh, je právě úkol automatismu v preventivní fázi a to bylo námi kritizováno jasnými slovy. Jestliže dojde ke změně smlouvy, eh, bude to napraveno, ale opakuji, toto rozhodnutí z dovilu eh, bylo chybné. Ano, děkuji, jsou všichni spokojeni. Ano, můžeme přistoupit k dalšímu řečníkovi, je to pan Lambert. Pane předsedo, za posledních 25 let eh, ekonomický růst byl založen především na zadlužování státu, zadlužování v soukromém sektoru a nejprve eh, ten dluh se použil na eh, financování spotřeby a spekulací a ne byl použit na investice, kdežto mm, mm, Čína, Brazílie, Indie ty investují. Možná v učebnicích dějepisu se dočteme, že tady Evropa to udělala špatně, ale ono to není fatální. Je je třeba tedy přijmout silné ekonomické řízení, ale nejprve eh, uhasit eh, ten požár způsobený tímto zadlužením, ale musíme si uvědomit realitu a to, je, eh, to jsou omezené veřejné finance. Je třeba restrukturalizovat tento dluh, abychom skutečně byli schopni splácet. Je třeba si uvědomit, že to jsou zároveň dlužníci i věřitelé, kteří odpovídají za kumulaci těchto dluhů, protože ti jedni si vypůjčovali, neměli na to a jiní nezodpovědně půjčovali zase protože doufali, že z toho budou mít velké zisky bez rizika, poněvadž daňový poplatník vždycky bude tady, aby platil. A jedni i druzí tedy by měli eh, eh, se do toho zapojit a účastnit se. A pokud to neuděláme, tak se sami sebe odsoudíme eh, k japonskému scénáři. To znamená úpadek Evropské unie. A občané našeho kontinentu si myslím zaslouží si více. Děkuji. Our next speaker is... Děkuji. Naším eh, dalším řečníkem je Madame Ford. Jedna minuta. Děkuji. Toto je debata o ekonomické vládě. V Evropě mnohé země, včetně mé, čelí obtížným ekonomickým eh, dobám. Pokud eh, Evropská unie a Velká Británie neposkytnou pomoc Irsku, toto není vhodná doba na to, aby Evropský parlament se přel, ale je to doba na to, abychom se poučili poučili od jiných a činili lepší rozhodnutí. V polovině listopadu e, e, Řecko upravilo po třetí již e, své účty a pokud bude důvod, aby země zlepšily své účetnictví, tak je to úspěch. Evropská unie připravuje své podrobné plány na účetnictví eh, eh, potřebujeme zlepšení praxe, ale musíme také uznat, že ne všechny země jsou stejné a dobrá ekonomická vláda je dosažitelná různý, různými cestami, ale ku prospěchu všech. Děkuji a nyní dávám slovo Madame de Bruyne, jedna minuta. MMF E, stanovuje podmínky a je jasné, že e, zde v Irsku půjde o škrty miliard e, ztráta pracovních míst a velké snižování veřejných služeb, snižování, zvyšování daní, poplatku a nízké výdělky. Banky ale si přijdou na své zisky a budou to ti chudí důchodci a další slabě skupiny, sociálně slabé skupiny, které budou obětí těchto škrtů ale to není pomoc z Evropy a proto budeme silně proti. Namísto toho, abychom se snažili o mandát provádět tyto škrty, tak nyní vláda rozhodla, že se nebudou konat volby, že nejprve se vyřeší rozpočet a potom i irská eh, vláda ale měla před sebou jinou cestu a ona ji nezvolila. Ona eh, se snažila jednat eh, pro dobro přátel z bank a ne pro dobro irského lidu. Děkuji a další řečník je pan Borgesio, prosím tato eh, diskuze eh, mm, nám ukázala i pan Trišet, eh, co nám řekl, tak on vlastně hovořil jako ve starém římském senátu, kdy on mm, Trišet mm, hovořil tedy, jako kdyby měl na sobě togu a my se na ně tak obracovali, obraceli takto. Ale proč? Ano, samozřejmě on On, eh, eh, my ale bychom měli sami rozhodnout eh, o tom, jak to bude se stabilitou eura, protože eura, euro nesmí ničit životy našich lidí a třeba u nás padány v údolí pádu euro zničilo malé podniky a život spousty živostníků a my bychom měli tedy hm, teď poskytovat stovky miliard Irsku, který, které mělo tu, tu svoji politiku nízkých daní a byla to nekalá soutěž vůči ostatním státům. No jakou cestou jít v Evropě? Eh, to znamená tam ty zatěžové testy, které eh, byly dobré a nakonec tam ukáže eh, deficit mm, miliard, miliard euro. Tak jak to je? Jak je? A mm, zde oni porušovali všechny smlouvy, všechny principy a zde mm, je třeba, aby ústavní soudy prohlášili, tedy, že to, co se tady děje, že je neústavní a říci čau euro, čau euro. Senior Borgesio, next time if you have... Pane Borgesio, příště, když budete mít jednu minutu k dispozici, tak musíte dodržovat tento časový limit. Pan Langen, dvě minuty, prosím. Meine, meine... Děkuji, vážení předsedové. To zněla zde celá řada kritiky rozhodnutí zdovil, ale Všichni víte, že na začátku posledního zasedání vaší pracovní skupiny, pan Van Rompuy, bylo ještě otevřených 20 bodů. A protože tam byl princip jednomyslnosti, muselo se nalézt řešení, to každý ví. A každý také ví, že dva největší členské státy jsou ty, které porušily pakt stability a růstu Německo a Francie v roce 2004, ale tehdy byla sociálně demokratická zelená vláda v Německu, to také víme, takže eh, nadávání kolegy Šulce zde není na místě. Když hovoříme dnes o tom, že by měl být pakt stability a růstu průbojnější, tak prvním předpokladem je ten, že členské státy jej konečně začnou dodržovat. Co nám stačí jeho průbojnost, když ho nikdo nebude dodržovat? nebo atraktivita takového paktu. A my máme šest legislativních plánů, dvě nařízení rady a čtyři jsou společná nařízení rady a parlamentu. A já z části nechápu ty stížnosti, protože my prostě budeme e, také do toho hovořit v rámci spolurozhodování a já můžu říci, že naše skupina podpoří návrhy komise a potom ještě budeme vyjednávat s radou. To je prostě realita. Proč jsme tak skromní a nadáváme na ty třetí, kdo jsou součástí legislativního postupu, místo abychom využívali svých práv? Dovolte mi něco říci o nutnosti revizí smlouvy. Podle mého názoru smlouva 9. května byla rozšířena na absolutní hranice možnosti a záchraná možnost podle článku 122 to členské státy nechtějí, protože by se pak možná zapojila komise a Evropský parlament. To považuji za chybu. Ne, ono nestačí změnit článek 136, ale potřebujeme spolehlivý právní základ pro to záchranné opatření a všechno ostatní se potom vyřeší. Děkuji. No, Madame Ferreira. Děkuji a nyní Madame Ferreira, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tak tedy musíme dát najevo, že mechanismus solidarity pro eh, státní zadlužení se neosvědčil. Řecké zadluž, řecká zadluženost se nesnížila. Irsko jste, eh, stále ještě existuje se svými problémy. To znamená, že to nezapůsobilo. Byl to čistě vnitrostátní postup a od začátku eurokrize jsme měli eh, postupovat jinak. A nyní eh, je navržena eh, předsedou rady konsolidace tohoto mechanismu, ale Navíc ještě je požadována účast soukromého sektoru. Paní Merklová navrhla jeho účast a toto oznámení, které zaznělo ještě před summitem, zcela vykolejilo trhy. Evropské orgány eh, by eh, měli nastolit otázku spolupráce i v oblasti spolurozhodování, které by mělo platit v rámci ekonomického řízení. Neměli bychom nyní ukvapeně uh, jednat a lámat vše přes koleno a kvalitu upozadit. Musíme dát zřetelně najevo, že parlament se aktivně bude podílet na legislativním procesu, eh, ale mechanismy eh, typu odstraňování státní zadluženosti nemůžeme přijímat a rozhodovat bez účasti státu. To jde ruku v ruce. Kromě toho my Evropané potřebujeme i jednoznačný evropský pohled a přístup právě v době krize. Samozřejmě, že státní dluhy je nutno konsolidovat. Můžeme například začít vydávat eurodluhopisy a postarat se o ochranu eurozóny evropskými investicemi, nikoli mezistátními investicemi. Potřebujeme i vyvážený evropský rozpočet, nikoli jedno procento HDP. Měli bychom vycházet z reálného hospodářství. To by mělo stát v centru politiky. Myslete na čas? upozorňuje předseda. Ano, musíme toto uhájit i ze strany nového předsednictví rady eh, a ten se nesmí stát pouze hlásnou troubou ECOFINu. Děkuji. Pan Piotrovský má slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, krize v eurozóně je faktem Situace je vážná a proto lidé chtějí i změnit Lisabonskou smlouvu, smlouvu která se tak těžko přijímala. Eh, eh, chápu francouze i Němce, oni nechtějí platit za krizi v Řecku, v Irsku a jinde, ale na druhé straně znovu otevřít Lisabonskou smlouvu, to by byl vážný precedent, i když jejím cílem bylo, aby Evropa fungovala lépe a ono to tak není. Kdybychom tedy tlačili na tu změny smlouvy, tak tato změna by se neměla týkat pouze eura, ale i jiných institucionálních mechanismů. Řada ekonomů říká, že řecká krize by byla bývala nenastalá, kdyby Řecko eh, si ponechalo vlastní měnu, protože by si ji pouze devalvovalo. A jiné měny jsou více stabilizující než, jiná, než euro. Děkuji. Pan Mauro, dvě minuty, prosím. Pane předsedo, já bych chtěl zde přednést takové politické hodnocení, hm, eh, vyjádřit se k tomu, co tady eh, bylo řečeno v rozpravě. Je pravda, že my z hlavních těch politických evropských rodin, tak my mm, vyčítáme euroskeptikům, že nevěří v Evropu. Ale skutečný problém je to, zdali vůbec věříme v Evropu i my. A my často e, viníme euroskeptiky z toho, co je naše vlastní odpovědnost. My jsme ty hlavní evropské politické rodiny. My vždycky jsme měli velké evropské ideály, ale je to tak teď, že všechny vlády, a které jsou z našich politických rodin, tak každý den eh, házejí klacky pod nohy těmto velkým politickým projektům. A tudíž v řadě případů v podstatě eh, se eh, E, dělá něco jiného, e, než se říká. A je třeba, abychom na sebe vzali odpovědnost, protože pokud se sami nesorientujeme v této diskuzi, pokud nebudeme realizovat e, procesy, projekty, jako jsou ty evropské obligace, eurobondy, tak potom těžko budeme moci vysvětlovat spoluobčanům, že my jsme ze stejných stran jako ty, které u nich doma každý den říkají, že za všechno může Evropa, že může za tu krizi a že eh, jim to říká Evropa, že mají snižovat výdaje. Já si myslím, že to je základní odpovědnost, na, která, na kterou se zapomíná. Zapomíná se eh, na to a v tom se potom ztrácí evropský projekt a naše důvěryhodnost. A eh, potom výsledek budou prázdné parlamenty a nikdo nebude chodit k volbám. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Podimata, minutu a půl. Děkuji. Pokud můžeme vyvodit významný závěr z rozhodnutí poslední Evropské rady, tak jde o to, to nepodařilo se přesvědčit a uklidnit trhy. Domnívám se, že bychom si měli otá- položit otázku, proč. Odhlédneme-li od přísnějších eh, eh, pravidel hospodářské disciplíny, tak trhy už tuší, že krizi vlastně neřešíme a že ta propast v rámci soudržnosti euro prostoru se ještě zvětšuje. Je zde skupina členských států, eh, které vytvářejí nebo chtějí vytvořit silný krizový mechanismus, ale tímto postupem je spochybňována pozice tohoto mechanismu. A trhy potom jenom očekávají, že další krize pro ně bude znamenat další zisky. Měla být zapojená i soukromá sféra. Proto se ptám, proč nemůžeme udělat na evropské úrovni grémium pro měnovou politiku? A co se týče rozpočtové disciplíny a stabilního krizového mechanismu, domnívám se, že zde je ještě významná mezera, kterou musíme uzavřít. Měli bychom se rozhodnout, že budeme skutečně vážně přemýšlet o společné zprávě dluhů prostřednictvím eurobondů. Děkuji. Thank you. Our next... Děkuji. Dalším řečníkem je paní Hybnerová, která má minutu a půl. Pane předsedo, páni předsedové, eh, musím říci, dlouhodobé podmínky konkurenceschopnosti eh, v členských státech ještě se změní, protože zde budou velké strukturální problémy, nerovnováhy a bude to oslabovat vlády. V tomto kontextu je velice důležité, aby komise Eh, a to velice eh, naléhavě eh, studovala, analyzovala evropský růst a mm, to, v, aby zavedla již v první polovině 2011 první prvky ekonomického řízení a ty tzv. scoreboard, ty tabulky. Já chápu, že ten systém automatických sankcí by znamenal změnu smlouvy a že tento navrhovaný systém by nás mohl odchýlit od smlouvy, ale já proto věřím radě i komisi, že udělá vše a že e, nebude protahovat celé to řízení. Dále ekonomické zdraví Evropy to není pouze suma národních situací ten systém eh, nemůže ale být založen na tom, že některé státy se, eh, eh, si řeknou, že nebudou se chovat, jak mají a to bude mít velké dopady. A především pokud jde o finanční nerovnováhu v jednom státě, to může mít velký dopad na jiné státy eurozóny a zbytek Evropy to je něco, co by se mělo vzít do úvahy při tom eh, postupu vůči danému státu, tak aby se změnilo a zlepšilo celkové zdraví Evropy. Dále hodnocení dopadu eh, a eh, ten ekonomického řízení. To je všechno, co bude vyžadovat určitý čas. My to ještě nemáme. V posledních dvou letech komise již získala velké know-how a již ví, jak jsou na tom ty ekonomiky, takže teď chceme, aby konala a Mm, pan předseda přerušuje, omlouvám se. Thank you. Děkuji. Kolegové, dovolte, abych eh, přivítal kolegy z parlamentu EFTA, to znamená eh, kolegy z Islandu, eh, Norska a Lichtensteinska je pro mne radostí přivítat tuto delegaci ve Štrasburském Evropském parlamentu, kde se zúčastní také 35. Eh, společné